Přejdeme k pořadu jednání. Definitivní návrh pořadu jednání, který byl stanoven konferencí předsedů ve čtvrtek 21. května 2015 podle článku 149, byl distribuován. Neobdržel jsem žádné žádosti o změnu pořadu jednání a proto beru na vědomí, že pořad jednání zůstává nezměněn. Takto je pořád jednání eh, stanoven. Za několik málo minut eh, bude zahájeno slavnostní zasedání. Prosím. President, colleagues, předsedo, eh, kolegové, rád bych obrátil vaši pozornost na skutečnost, že zatímco tady mluvíme, tady jsou prázdna, je prázdné místo tady na mé, po mé levici a to místo patří eh, jednomu z vůdčích osobností politické eh, strany Francie a to je paní eh, Le Pen. A myslím si, že je nepřítomna na tomto zasedání ne kvůli problémům na bruselském letišti, ale kvůli její cestě do Moskvy. Podle médií Eh, navštěvuje Moskvu, aby eh, dostala úvěrovou eh, linku od úvěry od ruských bank. A myslím si, že nejde jenom o peníze, protože v Moskvě je také kvůli určitým instrukcím a my se dozvíme něco později o těchto instrukcích na našem zasedání. Pane předsedo, vyzývám francouzské úřady, aby prošetřili velice pochybnou politickou kampaň a prosím, aby Evropský parlament podpořil tuto mou žádost. Toto mi nepřipadá bod k pořadu jednání. Pane předsedo. Já bych rád upozornil kolegu, že Marine Le Pen je v Paříži. A že pokud mu skutečně záleží na tom, aby se informoval o vztazích eh, s předsedou Dumy, Eh, ohledně toho, jak vždy takto jednáme eh, s předsedem Ryškinem. Takže to není věc, která by souvisela s financováním, ale s politikou a se vztahy, které eh, provádíme, které sledujeme. A to již více než 20 let s touto zemí. Takže prosím, přestaňte, vážený pane kolego, vyprávět, co vám slina na jazyk přinese Zjišťujte si informace, ověřujte si, abyste hovořil jako poctivý eh, poslanec. Vážení eh, kolegové, toto téma není na pořadu jednání. Prosím, pane poslanče. Vážení kolegové, Rovněž přidám svůj hlas a požádám konferenci předsedů, aby zvážili eh, mm, možnost toho, že se prohlásí za konflikt zájmu jakékoliv eh, politická eh, strana v tomto parlamentu, když bude brát půjčky ze zahraničí. To je případ pro Nacionál a mm, osobně by požádám konferenci předsedů, aby zvážila tuto věc velmi vážně. Děkuji. Pane Boštináru, toto není, den na, toto není bod na pořadu jednání. Pokud si bude přát předseda vaší politické skupiny, může o tom hovořit na následující konferenci předsedů uh, politických skupin. No, scusate, no, sta per iniziare, sta per iniziare la seduta sole... Zahájíme slavnostní zasedání a toto téma není na pořadu jednání. Jeden z poslanců eh, promluvil o tomto tématu, další mu odpověděl. Nyní musíme poskytnout prostor slavnostnímu zasedání a vyslechneme si našeho hosta, jímž je pan, pan Kimun. A proto na minutu přerušíme zasedání a umožníme panu pan Kimunovi a předsedovi parlamentu Šulcovi, aby eh, se usadili na svá místa.

Vážený pane generální tajemníku OSN, je pro nás velikým potěšením, že vás můžeme přivítat eh, opětovně v Evropském parlamentu. Vážená paní Ban, i vás velice srdečně vítáme. Eh, vy doprovázíte dnes vašeho manžela a proto